Mes chers collègues, bonjour. Dámy a pánové, dobré ráno. Pane Lungrine, chcete vystoupit s nějakým prohlášením, tak prosím. Děkuji. Já chci říci něco a poprosím všechny, aby byli potichu a poslouchali. Jde o to, že řada z nás přichází ráno včas. Potom tady Sedíme tady už vlastně pět minut před tím, než se má hlasovat. Jsme připraveni na hlasování. A potom pět minut po plánovaném začátku hlasování přijde paní předsedkyně a začne snídat za předsednickým stolem. A stále ještě přicházejí další kolegové, já se omlouvám, ale skutečně to není vyjádřením respektu k nám, kteří jsme tady včas. Když má hlasování začít v 9 hodin, tak prostě musí začít v 9 hodin a nemůžeme, nemůžete přijít 10 minut po plánovaném začátku. Odmlouvám se za to, ale to prostě nejde. Monsieur Lundgren, je prends en... Pane Lungrine, já to samozřejmě vezmu v potaz, tuto vaši poznámku a právě proto začínáme okamžitě. Takže tlumočníci vás informují, dámy a pánové, že dnešním dnem vstupují do 17. dne stávkové pohotovosti. Administrativa Evropského parlamentu nás prozatím v tomto ohledu nekontaktovala a tento konflikt nebyl vyřešen. Velice lidem, že v důsledku tohoto konfliktu skončí dnešní tlumočení nejpozději ve 12.30. Děkujeme vám za pozornost. Les interprètes, vous pouvez... Takže ani ještě prohlášení tlumočníku kteří nám mohou přečíst své prohlášení. Dobré ráno, dámy a pánové. Tlumočníci vás informují, že dnešním dnem vstupují do 17. dne stávkové pohotovosti. Administrativa Evropského parlamentu nás prozatím nekontaktovala v tomto ohledu. Tento konflikt nebyl zatím vyřešen. Proto velice litujeme, že v důsledku tohoto konfliktu skončí dnešní tlumočení nejpozději ve 12.30. Děkujeme vám za pozornost. Takže děkujeme. To znamená, že budeme muset samozřejmě respektovat uh, tuto situaci a víme, že po 12.30 tlumočení nebude k dispozici. Děkuji vám za pozornost. A nyní již začínáme hlasování. To znamená, víte, že jsme odložili hlasování o právě a povinnostech cestující v železniční přepravě. Zatím nevíme datum, takže budeme hlasovat o zprávě pana Ujeliho Evropa v pohybu program pro budoucnost mobility v EU a začínáme okamžitě. Nejprve ověříme, zda jsme v dostatečném počtu, takže elektronicky hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže všechno v pořádku. Máme zde dostatek socialistů, zelených, um, ALDE i EPP členů. Takže kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 26. Takže ne, promiňte, kompromis dvě, říká paní předsedající. Kompromis dvě, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4. Takže ne, omlouvám se, paní předsedající, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, Nebylo to jasné, ověříme. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 43. Pro. Proti Zdrželi se. Myslím, že jsme to odmítli. Ověříme. 43, prosím. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 44 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 45 pro. Proti zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, Ověříme? Dobře, takže zahajuji hlasování u návrhu 50. Končím hlasování. Zamítnuto. Je, to, to, to byla taková jenom zkouška, zdá už se všichni dostatečně bělí. Takže padesátka byla zamítnuta. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se. To nebylo jasné, takže ověříme. 53. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Envy. Trojka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10 pro. Proti Zdrželi se. Přijato. 68 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 12 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 71 pro. Proti. Zdrželi se Přijato. Kompromis 13 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. NV12 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. NV13 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 14 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 15 pro proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 17 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 95 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 93 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 99 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní je to 111. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. NV11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20, 26, říká paní předsedající, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. NV7, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Envy 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. nv 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. nv 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV23 pro, Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 127. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 132 pro. Proti? Zdrželi se. Nebylo to jasné. Takže zahajuji hlasování u 132. Končím hlasování. Přijato. 133 pro. 133, pane kolego. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 138 pro. Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se,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 Přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáctka pro,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 Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 31 hlasů pro, 2 proti. présentation de la Commission sur euh, l'autorité euh, européenne du travail. La Alors, je vais demander, est-ce que notre... Takže, Ismaele, jak to vypadá s naším zpravodajem? Je už k dispozici? Takže Ismael bude vystupovat k této zprávě. Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Takže pokračujeme v naší dnešní práci. A dostáváme se k prezentaci ze strany Evropské komise ohledně návrhu zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Asi víte, že ve svém projevu o stavu Unie za rok 2017 pan předseda Juncker navrhl právě vytvoření takového evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Šlo o zlepšení aplikace našich evropských pravidel v oblasti sociální a pracovní. Evropská komise předložila tento legislativní návrh na jaře 2018. Tento orgán by měl hrát velice důležitou roli v aplikaci sociálních pravidel, především v oblasti dopravy. Samozřejmě i pokud jde o vysílání řidičů, pracovní čas, kapotáž nebo i boj eh, proti falešným podnikům PO Boxu. Čili toto jsou všechno záležitosti balíčku, o kterém jsme před chvíličkou hlasovali. Právě proto náš výbor začal pracovat právě na tomto velice důležitém návrhu a připraví eh, naše stanovisko k výboru EMPL, který je hlavním výborem. No a my dneska zahájíme rozpravu tím, že nám komise předloží prezentaci k tomuto tématu a rovnou dávám slovo panu Liežoa, který zastupuje Evropskou komisi. Dobrý den vám přeji a dávám vám slovo na 10 minut, abyste nám vysvětlil, jak to bude vypadat eh, s ohledem na další práci tohoto orgánu, na fungování, co navrhuje komise a poté samozřejmě budou mít slovo zpravodajové a stínoví zpravodajové, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, dámy a pánové. Je mi potěšením, že vám dnes mohu představit hlavní části tohoto návrhu komise ohledně založení takovéhoto Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Především je třeba pamatovat na to, že to není izolovaný návrh, ale je to součást širšího politického kontextu, který má eh, propagovat nejenom eh, jednotný trh, ale spravedlivý jednotný trh, který se stará především o pracující právě proto, abychom dosáhli tohoto cíle, máme několik aktivit. Tady máte několik příkladů na slajdu. Například tady máme revizi směrnice o vysílání pracovníků, ta proběhla nedávno, dále tady revize také pravidel pro koordinaci systému sociálního zabezpečení a tak dále. V listopadu 2017 navíc byl vytvořen Evropský pilíř sociálních práv, který nastavuje klíčové zásady pro práva a má podporovat dobře fungující pracovní trhy. A rozhodně musím také zmínit balíček pro mobilitu 1. Eh, s tím my i vy máme mnoho práce a pokud bych měl schrnout jedním slovem tento balíček, tak bych rozhodně použil slovíčko prosazování. A v květnu 2018 přišel balíček pro sociální spravedlnost a součástí toho balíčku je právě vytvoření orgánů pro pracovní záležitosti, která by byla takovým provozním nástrojem, řekněme, který má vylepšit právě dodržování a prosazování předpisů. Já tady nebudu eh, uvádět příliš mnoho čísel, myslím si, že vás nemusím přesvědčovat o tom, jak je důležité ta mobilita, přeshraniční pracovní mobilita, o tom hovoříme často. V roce 2017 jsme měli více než 17 milionů občanů, kteří žili nebo pracovali v zemi jiné než je jejich původní členský stát původu. Je tady velký nárůst o 68% v porovnání s rokem 2010. Máme tady tedy legislativní návrh na vytvoření tohoto orgánu pro pracovní záležitosti. Je tady první otázka. Je to agentura? Ano. Odpověď je ano. A když se podíváte na to základní nařízení, které se řídí základními zásadami, na kterém se shodly všechny tři instituce v roce 2012. A myslím si, že by bylo zajímavé se také podívat na právní základ pro tento návrh. Jsou tady různé články 46, 48, 53, 62, kde se hovoří o volném pohybu pracovníků, je tady koordinace také sociál, systému sociálního zabezpečení a v neposlední řadě je to článek 91. To je článek, který se týká dopravní politiky ve smlouvě o EU, takže je tam také podpora dopravy už v zakládající smlouvě. Mohli byste mi možná říci ano, ale když se podíváme na článek 1, tak tam eh, doprava není zmíněna, tam je působnost velice široká pro tento orgán. Hovoří se tam o přeshraniční mobilitě a koordinaci systému sociálního zabezpečení. Ano, to je pravda, ale je to proto, že podle nás by nebylo dobré tam uvádět už v tom základním nařízení nějaký uzavřený výčet úkolů, protože potřebujeme mít flexibilitu, abychom to mohli uh, upravit. Když se podíváte na úvodní ustanovení 8 tohoto návrhu, tak tam je jasný odkaz na dopravu, a to především na nařízení 1071 na přístupu k profesím. Také se tam eh, odkazuje na legislativu v sociální oblasti a také na budoucí lex specialis o vysílání pracovníků. Jaké jsou cíle tohoto orgánu? Později se k tomu ještě vrátím eh, podrobněji. Za prvé je to usnadnění přístupu k informacím, to je velice důležité. Já bych řekl, že první krok pro dobro, dobré prosazování a efektivní, efektivní prosazování legislativy je, že všichni budou dobře znát svá práva a povinnosti a budou o nich informováni. Druhý cíl je posílit spolupráci. To je jasná základní eh, je jasná, eh, jasný základní cíl i toho balíčku pro mobilitu, Teď rychle projdeme konkrétní úkoly a tady se pokusím zdůraznit to, co by to mohlo znamenat, pokud jde o silniční dopravu. Ale ještě předtím si dovolím dvě poznámky na úvod. Za prvé, tento orgán nebude přebírat úkoly vnitrostátních orgánů, které se starají o prosazování legislativy. To je samozřejmě odpovědností členského státu, aby zajistil, že se budou prosazovat pravidla a vymáhat jejich dodržování. To znamená, že tento orgán má pouze doplňovat aktivity členských států. Druhá předběžná připomínka, a možná nás za toto kritizujete, tady skutečně není žádná donucovací role tohoto orgánu. Ano, komise to dělá záměrně, protože skutečně si myslíme, že spolupráce bude fungovat pouze v případě, že prokážeme, že má nějakou přidanou hodnotu, ne když ji budeme vynucovat. Takže úkol číslo jedna. Přístup k informacím. Co to může konkrétně znamenat pro oblast silniční přepravy. Několik příkladů. Za prvé, tento orgán by mě mohl sbírat informace o, sociál, o legislativě v sociální oblasti, která se týká dopravy a ty by mohla potom sdíla, sdílet prostřednictvím jednotného místa digitálního. Dále by mohla z ELA sdílet také informace o silniční přepravě a pravidlech a také by to mohlo být takové jednokontaktní místo, které pom- bude pomáhat tedy pracovníkům v silniční dopravě a firmám. Za druhé, spolupráce a výměna informací, pokud jde o prosazování práva. Tady bych mohla ELA provádět podporu vnitrostátním orgánům. Co by to mohlo znamenat zase pro silniční dopravu? Například by ELA mohla eh, prosazovat sdílení eh, informací, sběr informací, mohla by například pořádat pravidelná eh, jednání mezi vnitrostátními orgány, zástupci tedy. A jak víte, spolupráce a koordinace je důležitá v této oblasti, takže tady, tady by ELA mohla na pomoci například tím, že by poskytla elektronickou databázi pro výměnu informací. Úkol číslo 3 ten je velice důležitý pro silniční dopravu a to jsou společné přeshraniční inspekce. To už asi známe, to už je v legislativě pro sociální oblast. Členské státy mají povinnost zorganizovat alespoň šest společných kontrol, ale je tedy třeba plnit tento počet šesti a tady by ELA mohla na pomoci členským státům v tom, že tady bude usnadňovat pořádání těchto společných kontrol. Dále analýzy a posouzení rizik, to je samozřejmě společný úkol všech agentur, že tady mají eh, budovat základnu odborných informací a znalostí v této oblasti a to je důležité v oblasti silniční dopravy, protože legislativa je velmi složitá, velice často dochází k různým výkladům mezi členskými státy, takže ELA by mohla eh, se snažit vytvořit společný přístup k pojetí evropské legislativy. Dále budování kapacit pro vnitrostátní orgány. To je také velmi důležité. Když se vzpomenete na mm, studii dopadů pro balíček Mobility 1, tak jsme zjistili, že došlo k se snížení počtu zaměstnanců, kteří ve členských států, v státech mají na starosti prosazování. Takže tady bychom mohli napomoci efektivnějším kontrolám tím, že bychom například pořádali školení Úkol číslo 6 mediace mezi členskými státy, pokud jde k sporu, a úkol 7 je tady uh, eh, úkol, který se týká řízení a zvládání krizových situací. Abych tady ještě zdůraznil dvě důležité věci. jaké budou zdroje tohoto orgánu, který komise navrhuje? Myslíme si, že bychom měli mít 144 zaměstnanců, včetně tedy zaměstnanců vyslaných členskými státy a rozpočet by měl být zhruba 51 milionů eur. To znamená, po vytvoření této agentury. Jak víte, tak my se optimisticky stavíme k vytvoření této agentury a už tady máme rozpočet stanovený tedy na rok 2019. To znamená, že se nám potom Eh, může podařit tuto agenturu a její činnost zahájit velmi rychle. Myslím si, že je velice důležité, aby komise měla jasný přehled, podrobný přehled o skupině zúčastněných aktérů, včetně dopravních. Takže je tady důležité zapojení sociálních partnerů. Eh, každá skupina by měla šest zástupců, tři eh, z odborů a tři by tam byli zástupci firm. Tato skupina by měla poradenskou poradní funkci, to znamená, že by poskytovala stanoviska této agentuře, tomuto orgánu. Teď se dostávám k poslední části své prezentace a tam si řekneme, v jakém jsme v tuto chvíli stádiu. Na začátku své prezentace jsem říkal, že tento návrh byl komisí předložen 13. března. Dnes probíhá Rada EPSCO, a bulharské předsednictví si připravilo zprávu o pokroku k tomuto tématu, kterou ministři projednají. Na úrovni parlamentu, jak víte, už práce probíhá. Výbor pro zaměstnanost eh, jmenoval zpravodaje pana Lenarse a ten chce hlasovat ve výboru EMPL už na podzim. V podstatě by to mělo být v říjnu a to znamená, že na plenárním zasedání parlamentu by se mohlo hlasovat ještě v tomto roce. Takže eh, je jasné, že cíl komise, a sice schválit tento dokument ještě během funkčního období tohoto parlamentu, protože už jsem vám říkal, že už máme tady stanovený rozpočet, který je rezervován na rok 2019, takže jsme připraveni začít pracovat na přípravě. A řekl bych tedy, že teď v tuto chvíli všechno za závisí na tom, jak ambiciozní bude rakouské předsednictví, jak moc se bude snažit o dosažení obecného přístupu, obecné schody k tomuto tématu. Už jsme založili poradní skupinu, kde se nevedou vyjednávání o tomto um, návrhu, protože o tom vyjednává Rada a parlament, ale cílem této poradní skupiny je už v tuto chvíli připravovat veškeré praktické provozní aspekty pro založení tohoto orgánu. A to je vše. To tedy v podstatě jsou hlavní prvky tohoto návrhu. A samozřejmě si velice rád vyslechnu vaše připomínky, reakce, případně dotazy. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Léjois. Et je... Děkujeme. Děkujeme, pane Liežo. A nyní to bude pan Ismail Ertug, který nahradil pana zpravodaje, takže prosím, dávám vám slovo. Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Spravodajem je eh, Michal Detchen, můj kolega, který se dnes bohužel nemohl dostavit, takže představím jeho myšlenky a bude to v Němčině. Chtěl bych eh, poděkovat eh, srdečně zástupci komise. Kolegyně a kolegové, Dovolte, abych eh, nejprve omluvil nepřítomnost eh, svého kolegy, který se bohužel nemohl dnes dostavit. Nicméně um, požádal mě, abych jej zastoupil, protože nyní vystupuje na konferenci na téma sociální Evropa. Samozřejmě tato tém, toto téma souvisí i s tím, co zde projednáváme my. Jde o to, jak vytvořit na evropském trhu spravedlivé podmínky pro zaměstnance. Předseda eh, Juncker se ve své řeči v září loňského roku vyjádřil k situaci a také řekl, eh, proč existuje dozorčí eh, orgán pro bankovnictví ale proč neexistuje žádný orgán, který by se zabýval pracovními záležitostmi na evropském trhu? Detlef má nyní rád, radost z toho, že se můžeme nyní eh, bavit o tomto tématu. V diskusi k, mo- k balíčku mobility se již ukázalo, že existují různé názory eh, týkající se eh, třech milionů profesionálních řidičů v silniční dopravě. Evropa může vydávat eh, sice hezké zákony, ale musí zároveň dbát na jejich prosazování. Jinak eh, samozřejmě tyto zákony nepřispějí ke zlepšení podmínek. V této situaci se eh, uvažuje o vytvoření Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, který by mohl přispět ke zlepšení situace. situace. Eh, kontroly eh, v silniční dopravě sebou nesou zcela jiné požadavky eh, než pracovní kontroly v, na pracovištích. Pokud jde o přeshraniční činnost, tak je samozřejmě také nutné zajistit přeshraniční kontroly. Nyní je tomu tak, že národní komisaři jsou vázáni místem podnikání daného podniku. V případě schránkových společností je samozřejmě eh, těžké prosazovat eh, stávající mechanismy kontroly. Klíčovou úlohou tohoto úřadu pro pracovní záležitosti by mělo být zlepšit koordinaci vnitrostátních orgánů a také vytvořit kontaktní místa pro všechny zúčastněné. Řidiči kamionů musí být adekvátně informováni o svých právech a dodržovat pracovní eh, předpisy. Práce řidičů je um, v mnoha, uh, v mnoha směrách a samozřejmě v této souvislosti uh, je potřeba zmínit také úlohu Úřadu pro pracovní záležitosti, který by měl dbát na dodržování předpisu. V žádném případě nebude tento Evropský úřad nahrazovat činnost vnitrostátních orgánů. Pan Detchen uh, vítá harmonogram vytvoření tohoto úřadu. 6. září Eh, bude projednáno stanovisko a 12. 12. Eh, září se budou projednávat pozměňovací návrhy a eh, bude se hlasovat v prosinci 2018. Můj kolega děkuje za možnost se vystoupit a také vám přeji hodně, hodně úspěchu při přípravě tohoto úřadu. E, dziękuję e, bardzo Pani Przewodnicząca, chociażby z racji tego, że skrót Děkuji za slovo, paní předsedající. Pokud jde o tuto agenturu, v podstatě jeho zkrátka je Ela, čili je to vlastně moje, moje jméno, což je takové zajímavé, vtipné a já skutečně doufám, že to bude agentura, která bude pomáhat všem, že nebude proti nikomu, že bude pomáhat jednotný trh, že to bude skutečně něco, co bude hlídat evropské hodnoty a právě proto tak to chápu vytvoření této agentury. Vím, že je to i politické rozhodnutí samozřejmě. Všechny cíle, dámy a pánové, o kterých se zmínila komise a můj předchůdce, to znamená přístup k informacím, vytvoření digitálního portálu, přeškolování, školení, konzultace, podpora národních orgánů. To je všechno nesmírně potřebné pro mnoho podnikatelů, ale i těch, kteří organizují tyto kontroly, hledají informace, jak vypadá například legislativa v jiných zemích, co je možné, co není možné, aby se nezneužívala legislativa. Nešlo nedošlo k nějakým postihům nebo pokutám a tak dále. Čili tak to já jsem to pochopila. Tak to já jsem pochopila fungování této agentury. Ráda bych se zeptala, nebudu opakovat to, co již zasnělo. Zda tato agentura například nebude duplovat jiné agentury nebo zasahovat do kompetencí členských států. Zda by komise mohla reagovat na to, kde bude sídlo této agentury, ve které části Evropy, zda již vybrali nějakou zemi, za to bude nějaká otevřená možnost. To znamená, že třeba se budou moci země hlásit, přihlásit o sídlo této agentury, soutěžit do to. Takže to je další dotaz. Samozřejmě, že čekáme na to konečné stanovisko, my budeme předkládat pozměňovací návrhy, ale jsem si jistá, že pokud tato agentura bude vytvořena, takže to jistě bude mít eh, přínos pro trh práce, pro podniky, pro naše zaměstnance a samozřejmě i celou evropskou legislativu. Děkujeme, paní Lukaševská. Pan Zlotovský má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rád vystoupil trošku skeptičtěji než ostatní kolegové. Je to vlastně takový, bude to vlastně takový policajt v oblasti pracovních záležitostí, tato agentura. Členské státy mm, to přece mají ve své odpovědnosti, proto se ptám, proč tento výkonný nový orgán. Hlavní výhrady. Ještě bych rád, to byly teda moje hlavní výhrady, a ještě bych rád řekl, že jsme o tomto orgánu hovořili i u jiných témat, o kterých jsme diskutovali. A já skutečně no, ani nevím, zda něco takového budeme potřebovat, protože opravdu se neexistuje ani nějaká záležitost v kontextu například subsidiarity a tak dále, mobilita pracovníků v oblasti dopravy přece je řešena na národní úrovni, spolupráce dvoustraného charakteru mezi členskými zeměmi. Hovořil o tom i zástupce komise, o tom, že tento nový úřad by měl vlastně zahajovat takovou spolupráci, ale to není potřebné. Přece, když zde existují institucionální formy výměny informací na základě národního orgánu, čili toto vlastně bude znamenat, že budeme všechno budovat od znova. Vytvoření takového nového orgánu znamená i velké náklady, mnohem větší, než se plánuje na počátku, bude to i administrativní zátěž, náklady na straně členských států. Nepřesně jsou zde formulovány kompetence tohoto orgánu, které by mohly být rozšiřovány po určitém cyklickém hodnocení, především ty, které se týkají dopravy. No a nepochybně tento nový orgán bude chtít mít čím dál tím více kompetencí jako každý nový orgán. Je to v podstatě další proces harmonizace politik, které podle mého názoru ale by neměly spadat do této harmonizace. Jsou to například systémy sociálního zabezpečení, právo práce nebo například struktura mest, cena práce, dámy a pánové, to je rovněž konkurenční záležitost. Čili na závěr, tento návrh komise je vlastně jakási snaha Mm, ohledně revize směrnice 93 eh, 71. To znamená, že dojde k vytvoření dalšího orgánu, který se bude zabývat racionalizaci této byrokracie. Opravdu nevidím přidanou hodnotu tohoto orgánu, pokud jde o oblast dopravy v Evropské unii. Jedna věc se mi pá, jsem skutečně jediná, která se mi líbí, a to je, že se tomu bude říkat ELA. No a Zároveň otázka na komisi. Dámy a pánové, vážení ředitele, jaké hodnoty přinese tento orgán pro malé a střední podniky v oblasti dopravy? Snížení nákladu nebo například ulehčení administrativy, pokud jde o žádosti, nebo budou muset poskytovat nějaké další žádosti s ohledem na tento orgán. A pokud jde o náklady, mm, čím mají počítat členské státy, budou to nějaké dobrovolné příspěvky. A pokud jde o tento orgán, bude to pouze koordinační orgán mm, nebo bude mít nějaké možnosti zásahu do národních inspekcí. No, a zároveň, jako moje kolegyně, já bych se rád zeptal, ve které zemi bude mít sídlo tato agentura. Děkuji. Děkujeme, pane Zlotovský. Já jsem stínovou zpravodajkou. Děkuji vám teda za prezentaci, vážený pane Liežova. Je to téma, které si skutečně zaslouží velice hluboké úvahy, protože pokud teda chceme, aby to byl efektivní orgán, protože především v oblasti silniční dopravy každý den máme dva miliony lidí, kteří nám mm, teda jsou součástí tohoto trhu v Evropě. To znamená, že si musíme opravdu položit velice kvalitní otázky. Já zde mám veliký problém, protože musíme vyřešit zásadní otázku. Já jsem pro tuto agenturu. Já si myslím, že je dobré zorganizovat takovou agenturu, ale podívat se i na dopad, na účinnost, na efektivitu tohoto orgánu. První otázka zní, zda nějaká vláda například, um, pokud by v nějakém případě nechtěla spolupracovat vláda, tak co se stane? Nebo s takovou národní agenturou, jaký bude postup? Um, dojde k nějakým sankcím? My zatím nevíme, jak to bude vypadat. To je první otázka. Druhá otázka která je podle mě názoru důležitá, to jsem nějak nepochopila, je, zda je to agentura, která v podstatě vlastně bude jako jakýmsi nahrazením ostatních agentur v této oblasti, například Evropská agentura pro bezpečnost eh, zdraví, OCHA, nebo to je nějaké přepracování těchto agentur, vytvoření nové agentury, protože zde je bezpečnost, bezpečnost při práci, zdraví, jakým způsobem budete spolupracovat s agenturou pro vzdělávání a jakým způsobem budete pracovat i s Evropskou Českou nadaci pro zlepšení podmínek práce. Čili jakým způsobem se to bude všechno toto koordinovat. A rovněž jste řekl to, že tato agentura je propojena i s problematikou pracovně právních záležitostí. Já se proto ptám, jakým způsobem budete reagovat konkrétně v takových státech, kde takové agentury nebo inspektoři byli například to obětí propouštění v posledních letech. To znamená, jak budete pracovat s těmi státy, kde například takové nástroje už vlastně ani neexistují na národní úrovni. Tato agentura by se vlastně neměla zaměřit pouze jako jakousi platformu pro výměnu osvědčené praxe. To zde nejde o nějakou výměnu názorů našich eh, národních expertů či odborníků. Já si myslím, že právě ona by měla aplikovat eh, nebo vynucovat evropskou legislativu. Toto by měly být její úkoly, jak bude sankcionovat, jak bude ověřovat eh, aplikaci této legislativy. A na závěr, vy jste se zmínil o tom, že Komise chce, aby to byla vlastně jak, jakási mediační agentura mezi odbory, zaměstnavateli, různá, různá omezení, která se týkají jednotlivých podniků a tak dále. No a já se ptám, kdo teda bude například, eh, kdo bude dělat takovou arbitráž mezi eh, v takových pracovně právních sporech. Bude to tato agentura. A další záležitost, Jak zajistíme to, aby tato agentura skutečně prováděla konkrétní kontroly, protože vy zde důvěřujete členským státům. Já nemám nic proti členským státům. Ale když vytvoříme takovou evropskou agenturu, tak by měla být určitou kontrolní úlohu a já skutečně nevím, jakým způsobem nebo kdo bude zodpovědný za tyto kontroly, takže zatím víme, že mm, to je problematická oblast, to bychom měli vyřešit. Prozatím jsme to, prozatím nevíme. Víte, já skutečně nechci, aby to byla nějaká agentura k ničemu a pouze, aby někoho potěšila, že, to, že ji prostě vytvoříme. To je takové, takový problém těchto agentur, pane Liežo, a my prostě vám chceme pomoci. My chceme, aby tato agentura hrála efektivní, konkrétní roli. pokud jde o technologický rozvoj, samozřejmě digitální oblast, to všechno se bude vyvíjet. To znamená, že každé tři roky bychom museli opětovně obnovovat misi této agentury, protože prostě ten vývoj se nedá zastavit, čili to musíme vzít rovněž potaz. Ještě paní Bilbao má slovo, takže prosím. No sé si ha habido algún tipo de error. En cualquier caso. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem požádala o slovo. Doufám, že tady nejsou žádné zmatky v tom. Především bych chtěla poděkovat našemu hostovi za vysvětlení, pokud je o fungování ELA. Myslím si, že jsou to subjekty, které jsou zbytné, ale mám tady trošku obavy, pokud jde o kompetence tohoto orgánu. Na to se musíme zaměřit. Ještě poprosíme komisi o podrobnější vysvětlení, protože jaké jsou tedy kompetence, pokud jde například právě oblast, o oblast dopravy. Například ve směrnici o vysílání pracovníků tam existuje určitý mechanismus, který stanoví požadavky na vnitrostátních orgány členských států, anebo které se také týkají jiných členských států, že tady mohou například orgány jednoho členského státu žádat o informace orgány jiného členského státu, jsou tam proto lhůty a tak dále. A já mám trošku pocit, že pokud ad hoc mechanism, pokud bych se tady měl vytvářet nějaký ad hoc mechanismus pro, pro spolupráci mezi členskými státy, tak nevím, jak by do toho zapadal konkrétně tento nový orgán. A teď pokud jde o sociální pilíř, o tom se také hovořilo ve Štrasburku a já jsem samozřejmě velmi ráda, že byl sestaven seznam doporučení pro členské státy. A teď, když tady je sociální pilíř a ta doporučení mají zavádět členské státy, tak jaké kompetence bude mít tato agentura v rámci eh, tohoto sociálního rámce? Pokud jde o balíček mobility, tak tady je vlastně dvojí systém, kterému už se také věnovaly některé naše zprávy. A teď pokud jde o ty cíle, přístup k informacím a zjednodušení přístupu k informacím. Jsou to informace v oblasti pracovně právní v každém členském státu. A dále tady hovoříme o spolupráci. Ale za jakým účelem by ta spolupráce měla probíhat? Samozřejmě, že já jsem pro tento orgán, a ve všech balíčcích, které se týkají dopravy, jsem vždycky zdůrazňovala, jak je důležité to jedno kontaktní místo, jak je důležité zjednodušení, jak jsou důležité evropské agentury. Takže tady si myslím, že jsou důležité přínosy. Dále. Není možné tady přebírat odpovědnost vnitrostátních orgánů. Důležitá tady je právě spolupráce s nimi. A především je důležité, jestli tento orgán bude mít možnost, pravomoc něco žádat, nebo jestli prostě nebude moci žádat nikoho o nic. A myslím si, že tato ELA by měla jít dál, než spíše, než jenom to, že by sbírala informace, schromažďovala informace a vydávala doporučení. Měla by mít možnost dojít trošku, nebo zajít trošku dále, pokud jde o prosazování legislativy, protože jinak to bude jenom takový řekněme, orgán, který jsou, slouží spíše jenom takové skladiště informací, zásob, zásobárna informací, ale nebude z toho vyplývat žádná povinnost pro členské státy. A co potom bude z toho mít, když nějaký evropský občan se obrátí na tuto agenturu v nějaké pracovně právní otázce? A takový občan bude samozřejmě chtít nějakou reakci a ideálně nějaké eh, rozhodnutí, které bude něco znamenat. Takže eh, tady rozhodně budeme muset zajít dále než ten popis, který v tuto chvíli máme. Mě by tedy zajímalo, jestli tady má, máme tuto možnost, jestli jste se zabývali možností zajít ještě dále nad rámec toho, co je tam zatím popsáno. Líbilo se, by se vám něco takového? Je to něco, co komise plánuje? Je to něco, co my, jakožto parlament, bychom eh, byli ochotni schválit? To jsou moje otázky. Děkuji. Eh, paní Bilbao. Paní Robo Dálovou má slovo jako další. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Tento návrh komise je vlastně výsledkem dlouhého boje Evropského parlamentu, kde se snažíme o lepší aplikaci sociální legislativy a bránit práva pracujících. Bez tohoto tlaku, neustálého tlaku v této oblasti, samozřejmě by tento návrh nikdy nebyl vznikl, čili z tohoto hlediska jsme spokojeni. V tomto návrhu komise vstup v platnost je navrhován na konec roku 2018, tak aby mohla začít fungovat tato agentura v roce 2019. Myslíte, že je to realistické s ohledem na Mm, takové obrovské množství legislativy, které nás ještě čeká v této oblasti. Transport samozřejmě je rovněž velice důležitou oblastí která, pro tuto agenturu. Ovšem zatím zde nevidíme úplně jasné kompetence v tomto sektoru a právě proto bych ráda podpořila to, co řekla paní Bilbao v tomto ohledu, čili jakým způsobem propojíme tuto agenturu a zároveň Evropský rejstřík pro silniční dopravu. Dále tato agentura pokud nebude mít nějakou vynucovací pravomoc, pokud jde o národní agentury. A právě proto mm, možná by měla tato agentura mít možnost vymáhat i určitá rozhodnutí v případě konfliktu na národní úrovni nebo když nebude respektována nějaká lhůta, pokud je o sdílení informací, poskytování informací, toto všechno definujeme i v balíčku o mobilitě. Čili já jsem ráda, že tento text k dispozici máme, ale budeme ho muset ještě posílit, aby skutečně byl provoz schopný a operační. Děkuji. Děkujeme, paní kolegyně, pan Bach má slovo. Madame la présidente, ich äh, glaube, ich brauche auf die Wichtigkeit nicht já si myslím, že nemusíme zmiňovat význam tohoto orgánu. To tady již zaznělo z úst mých předřečníků. Já si myslím, že především v oblasti dopravy platí, že takovéto orgány e, e, jsou přidanou hodnotou. E, tato agentura se bude zabývat řadou úkolů a jak už tady zaznělo, tak nebude mít e, pravomoce k prosazování. Proto se domnívám, že by to byl takový bezubý tygr. A určitě bychom se měli e, této otázce trpečlivě věnovat. A moje otázka jde stejným směrem, jako už tady e, zaznělo. Otázka zní tedy takto. Jak by mohla vypadat spolupráce se stávajícími agenturami? jak by vypadala v praxi tato spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány v členských státech, to je pro mě zásadní otázka. Trochu mě zklamal zpravodaj. Pokud jsem totiž správně pochopil, tak zpravodaj říká, že nelze spochybňovat národní kompetence, vnitrostátní kompetence a to je pro mne klíčový prvek. Tuto agenturu eh, musíme vybavit pravomocemi, eh, Eh, které jí umožní vůbec fungovat v případě eh, potřeby. My jsme se zabývali eh, tématem pravomocí agentury ERA. Nejde pouze o mediaci, jde skutečně o prosazování, o schopnost mít posled, o možnost mít poslední slovo. O tom jsme hovořili v souvislosti s, v s ERou. To znamená, že eh, ta pravomoc prosazovat je pro mne opravdu na výsost důležitá. Děkujeme, pane Páre. Pan Rike má slovo. Ano, děkuji. Já zde nebudu nějak zacházet do rozpravy proti této agentury, ale dovolte alespoň jeden dotaz na komisi. Pokud zde nejsou evropské kompetence v této oblasti, pokud to není zakotveno ve smlouvě, je zde nějaká možnost, bez ohledu na návrh parlamentu, vlastně, aby určité výkonné pravomoci, vynucovací pravomoci tato agentura měla. Já jsem si vyslechl mm, to, co řekla komise, to znamená, že skutečně postupujete velice obezřetně, to znamená, že to bude práce, která bude sbírat informace, bude poskytovat informace, ale nebude mít možnost nějakého arbitra nebo vynucovat nějaké sankce. Já možná se pletu, nejsem si úplně jistý, ale umožnila by smlouva něco takového. Kolegové se na to již ptali. To znamená nějaké efektivnější, účinnější možnosti pro tuto agenturu. Děkujeme, pane Erike. Nikdo se nám již nehlásí, ale skutečně zde zaznělo mnoho, mnoho otázek na pana Liežova. Takže prosím, dávám vám opět slovo, abyste odpověděl na otázky, které zazněly z pléna. Prosím. Euh, Děkuji. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval za tuto eh, nesmírně pozitivní reakci, růzorodou reakci, ale v každém případě si myslím, že jde o to, aby došlo k posílení pravomoci této agentury, takže se budu snažit postupně. Takže mohlo by tady dojít k překrývání s jinými funkcemi nebo aktivitami. Jsou tady dvě věci, které chci říci. Za prvé, je tady celá řada činností, které by spadaly do působnosti tohoto orgánu. A ty již spadají mezi aktivity, které jsou v, působnosti našich kolegů z Generálního ředitelství pro zaměstnanost. Já jsem to velice stručně prošel v té prezentaci. Je tady skupina pro vysílání pracovníků, pro nelegální eh, nevykazovanou práci a tak dále. A tohle všechno by spadalo do působnosti tohoto orgánu a dalo by se to optimalizovat, protože by to spadalo jaksi už pod jeden konkrétní úřad, orgán. Pokud je o možné překryvy s vnitrostátními orgány, tak k těm by docházet nemělo, protože orgány členských států budou mít primární odpovědnost za prosazování legislativy a řekl bych, že ELA je bude doplňovat, bude s nimi spolupracovat a bude doplňovat činnost vnitrostátních orgánů, které mají na starosti vymáhání dodržování práva. Další otázka, sídlo. Stále ještě se eh, teprve o tom jedná na radě, jsme v počátečních stádiích, ale společný přístup z roku 2012, na kterém se tři orgány EU e, dohodly, tak toto je rozhodnutí, které musí učinit členské státy. Beru na vědomí, e, řekněme, rezervovaný přístup nebo připomínku pana Zlotovského, a sice, že má pocit, že nebude potřeba spolupracovat tímto způsobem mezi členskými státy, protože spolupráce již dobře funguje. Když se podíváte na jeden konkrétní bod z mé prezentace, tak tam to neplatí, protože je tady například povinnost členských států organizovat šest společných kontrol. To si vyžaduje spolupráci mezi členskými státy, ale pouze polovina členských států tímto způsobem spolupracuje a skutečně organizuje ty společné kontroly. Bude tady přidaná hodnota pro firmy a malé a střední podniky? Ano, rozhodně. Snažíme se tady právě vyvinout systém inteligentnější prosazování legislativy. Na jedné straně chceme tedy snížit administrativní zátěž pro podniky tím, že zjednodušíme administrativní zátěž a podmínky a snažíme se zároveň vytvořit inteligentnější systém tím, že vylepšíme spolupráci mezi členskými státy. E, paní předsedkyně také laskavě e, položila několik otázek. Jsem řekl, už ve své prezentaci, tak tady skutečně agentura nemá žádnou skutečnou pravomoc eh, v oblasti prosazování, ale opět vás odkážu na návrh tohoto nařízení. A tam se píše, že pokud členský stát by se odmítl zapojit například do společných kontrol, musí poskytnout odůvodněné, musí to zdůvodnit. Neexistuje tady ale žádná pravomoc, která by umožnila této agentuře ukládat pokuty například nebo nějaké sankce. Žádný přímý dopad na jiné agentury tady není, ale řekl bych, že samozřejmě musí probíhat velmi úzká spolupráce s ostatními agenturami. Jak už jsem říkal ve své prezentaci, již byla vytvořena poradní skupina, která má za úkol zabývat se provozními aspekty a v té skupině jsou založen, zastoupeny členské státy, různí jiní aktéři a také již zástupci existujících agentur. Ty jsou tam zastoupeny proto, aby se právě zabývali tím, jak bude možné dobře spolupracovat s touto novou agenturou. Vy jste tady zmiňovali také problém zdrojů na straně členských států. To je samozřejmě nepopiratelný fakt a je to také něco, co jsme zmínili v našich studiích dopadů a v balíčku mobility. To je uh, vždycky na zodpovědnosti každého členského státu. Ale tato agentura by nám měla umožnit lépe využívat stroje, které již jsou k dispozici. Ačkoliv samozřejmě tady je určitý tlak na snižování ze strany členských států. Dále tady zazněla dobrá připomínka v tom smyslu, že není možné, aby tato agentura byla jaksi v čase pevně zakotvená. Je tady samozřejmě potřebná flexibilita a už to v návrhu nařízení máme zakotveno. To znamená, je tady doložka o pětiletém revizi. Ale to neznamená, že by to nemělo být na začátku jasně definováno. Když si přečtete tento návrh nařízení, tak my jsme v, chtěli v generálním ředitelství MOVE, aby tam bylo všechno jasně řečeno, aby tam bylo jasně stanoveno, jaké budou aktivity a úkoly této agentury. Například nařízení 1071 reguluje přístup k některým profesím a tam například bojujeme proti těm eh, firmám eh, z PO boxů když se podíváte na balíček pro mobilitu 1, tak tam jsme nastavili systém spolupráce mezi členskými státy a systémem IMI. Takže v této oblasti je možné ještě lépe využívat ty možnosti, které máme. Dále tady zazněla otázka, která se týkala pravomocí této agentury. S přihlednutím k tomu, že v této oblasti už má Evropská unie silné pravomoci. Tady musíme asi rozlišovat mezi sociální oblastí, která spadá pod generální ředitelství EMPL, A řekněme, že tady jsou určité, řekněme, dělené, sdílené kompetence se členskými státy. A to je skutečně oblast, ve které musíme spolupracovat v sociálních věcech. Ale když se podíváme na dopravu, tak tam je to jinak. Tam máme výlučné pravomoci Evropské unie v některých oblastech, tam jsou skutečně ty pravomoci velmi silně naformulovány a tady můžeme předpokládat, že by, řekněme, tento orgán měl poměrně silné pravomoci také. Ale samozřejmě je to také politická volba. Ještě abych se vrátil k tomu, co říkala paní Bilbao. Já jsem si velice pozorně zaznamenal vaše přání, vaše otázky a to, že byste si přála tuto agenturu posílit, posílit její kompetence a zajistit, aby měla nějakou pravomoc i v oblasti prosazování. Toto je návrh, který předložila komise a samozřejmě teď je řada na radě a parlamentu a tam se ukáže, kde můžeme dosáhnout rovnováhy. Děkuji vám, pane Liežová. V tuto chvíli tady stále ještě probíhají rozpravy o tomto tématu. My samozřejmě toto ještě zařadíme na pořad jednání, aby mohla, abychom měli dostatek času se tím zabývat. Máme do konce září dost času, abychom tomu věnovali opravdu pečlivé úvahy. Děkuji zástupci komise za to, že se mezi nás dnes dostavil a nyní nás čeká následující. A tím je přestávka, protože jsme Eh, pracovali rychleji, než byl plán. Máme tedy 20 minut, maximálně 20 minut. Dovolte, abych připomněla, že v 11 hodin um, začíná naše setkání za zavřenými dveřmi. Čeká nás eh, výměna názorů s paní komisařkou Bulc bude hovořit o balíčku mobility, takže sejdeme se v 11 hodin. Respektive toto setkání bude zde za zavřenými dveřmi. Samozřejmě mm, zvu všechny eh, kolegyně a kolegy. Nyní se tedy udělám přestávku na 20 minut.